Good morning, colleagues. And, uh... Dobrý den, vážení kolegové. Děkuji, že jste zvládli živly a dopracovali se až do naší budovy. Takže si toho velice tě vážím. Už teď máme spoždění, takže asi by bylo dobré, že bychom se pustili do programu, zejména vzhledem k tomu, jak zajímavý obsah nás dnes dopoledne čeká. Pokud jde o sdělení předsedy, tak, nebo předsedkyně, tak jenom připomínám, že body 6 a 7 programu jednání, pokud tedy souhlasíte s programem jednání, to si ještě teď ověřím výborně, perfektní. Takže šestka, sedmička, to je bezpečnostní situace v Sýrii po oznámení stažení jednotek USA a bezpečnostní situace v Kosovu. To jsou body, které probereme společně s AFETem. Veřejné slyšení o bezpečnostní politice a lidských právech, problémech a příležitostech, to zase proběhne zároveň s výborem DROA. Začneme ve čtyři, ve 3G3 to bude o dvě patra výše. Tady v této místnosti pak zase budeme následně pokračovat po tom veřejném slyšení, což bude zhruba o půl šesté odpoledne. Takže trojka. Schválení programu jednání. Máte někdo nějaké poznámky k programu jednání, respektive k zápisu ze schůzi 19. 20. listopadu? Nemáte, takže zápis máme schválen a považujeme ho za schválený v této podobě. Dostáváme se tedy k bodu číslo čtyři a to už je jaksi věcný bod na programu jednání. Jde o provádění a budoucnost smlouvy o likvidaci raket středního a kratšího doletu, smlouvy INF. Myslím si, že to je diskuze více než aktuální. Jednak jménem podvýboru SEDE bych chtěla velice vřele přivítat naše dnešní hosty, pana Jaceka Bilicu, který je zvláštním envojem ESVČ pro eh, odzbrojení a nešíření eh, jaderných zbraní z divize SECPOL 1 pak vítám Williama Alberka, který je ředitelem pro kontrolu zbraní a odzbrojování eh, Centra pro nešíření zbraní v NATO, pana Sika van den Mera, výzkumníka Klingendalského institutu a pana Bruna Letého, který je eh, seniorním výzkumníkem v Německém Marshallově fondu Spojených států. Jak vidíte, jsou to vynikající řečníci, které tady dnes máme. Dále jsme poslali také, pozvali jsme také zástupce americké mise, který rád přijal naše pozvání. Nicméně došlo, jak víte, k omezení eh, provozu americké administrativy a z tohoto důvodu tady dnes eh, dopoledne s námi nemů, nemůže být, takže jak vidíte, ani my nejsme um-, imunní vůči tomu, co se děje v americké administrativě já mám pocit, že ten člověk ani nedostává ten žádný plat. Každopádně před rokem, v lednu 2017, při příležitosti 30. výročí podepsání smlouvy INF, jsme tady diskutovali o budoucnosti této smlouvy, což je vlastně jediná smlouva ještě z období studené války, která doposavat platí. A při té příležitosti Evropská unie zopakovala, že vyzývá obě dvě strany, aby uchovaly tuto smlouvu nadále v platnosti a aby dodržovali její obsah, aby umožnili ověřování dodržování této eh, dohody a aby nadále pokračoval otevřený dialog mezi Ruskou federací a Spojenými státy. A teď po roce vidíme, že naše výzva bohužel vyslyšena nebyla a budoucnost této smlouvy je skutečně ohrožena po několika letech vzájemných obvinování z nás z porušování té smlouvy 20. října prezident Trump oznámil, že Spojené státy se eh, stáhnou, že eh, kvůli tomu, že Rusko smlouvu nedodržuje, tak od smlouvy odstoupí. Pak 4. prosince proběhla jednání ministrů zahraničních věcí NATO, kde opět zástupce americké eh, administrativy uvedl, že pozastaví dodržování závazku. to podpořilo zjištění Spojené, eh, Spojených států v tom smyslu, že tedy Rusko zásadním způsobem porušuje závazky, které vyplývají z této smlouvy a vyzvalo Rusko k naplňování dohody. Vím, že naši řečníci nás o této situaci budou teď velice podrobně informovat. Takže já poprosím naše hosty, aby se vyjádřili k současné situaci a já doufám, že tedy máte určitá vodítka, jak by ta situace se mohla nadále vyvinout. Nejprve dostane slovo pan Bilica, kdybyste se tedy zmínil o vašem postoji za ESVČ. Děkuji, paní předsedkyně, vážení poslanci Evropského parlamentu, děkuji za pozvání na dnešní zasedání. Jsem velice rád, že jsem tady na pódiu s tolika vynikajícími hosty, kolegy z NATO a z mezinárodních orgánů zastoupených tady v Bruselu. Jak se asi vzpomenete, tak jsme diskutovali o stejném tématu v podstatě na den před rokem. A já vám eh, chci říct, že jsem velice rád, že jste už tehdy to téma zvolili, bylo to velice jaksi eh, prozřetelné. Děkuji také, že jste připomněli ty základní výchozí informace, které se týkají této smlouvy, eh, v čem spočívá a jak vypadá současná situace. Já tudíž eh, rovnou přejdu k evropskému postoji k celé situaci, tak jak je teď odsouhlasen, protože my se ocitáme v poměrně paradoxní situaci, kdy evropské státy eh, jsou vlastně signatářem smlouvy, jakožto ale ne individuálně, přitom to má dopad na naše bezpečnostní zájmy a proto velice sledujeme vývoj, prohlášení, jednotlivé kroky eh, zainteresovaných stran a jde nám o to, aby smlouva zůstala v platnosti. Několikrát jsme vyzvali Rusko, aby znovu začalo smlouvu dodržovat a Současný evropský postoj k INF můžeme schrnout zase následujícím způsobem. Pět bodů. Za prvé, Jde o zachování této smlouvy jakožto smlouvy života schopné. To je, myslím, zcela zásadní pro Evropskou unii a jednotlivé členské státy. Přestože žádný sam, jednotlivý členský stát není signatářem smlouvy, tak všechny eh, státy EU těží z této dohody díky ochraně a stabilitě, takže si přejeme tuto smlouvu zachovat eh, za předpokladu, že obě strany budou dodržovat. Díky této smlouvě už vlastně tři tisíce raket s konvenčními jadernými hlavicemi byly eh, ověřitelným způsobem zničeny. Evropská unie také eh, chce, aby, aby všechny strany tuto smlouvu dodržovaly považujeme za nesmírně důležité, aby se zachovaly účinné mezinárodní dohrody, které se věnují kontrole zbraní. Je to důležité pro evropskou bezpečnost. A za třetí, Evropská unie i členské státy několikrát poukázaly na problémy s dodržováním smlouvy INF ze strany ruské situace. Situa- federace. Situace, kdy jenom jedna strana dodržuje tuto smlouvu, to samozřejmě není udržitelné loni během druhého zasedání Prepkom NPT v dubnu 2018 a také během tematické diskuze o jaderném klastru v, na generálním schromáždění OSN v říjnu eh, jsme poznamenali, cituji, že ruský systém raket eh, představuje značné obavy, zejména vzhledem k dodržování smlouvy INF ze strany Ruské federace a vyzýváme Rusko, aby e, tuto smlouvu transparentně dodržovalo. Konec citátu. Podkopávání smlouvy INF by mělo zásadní dopady, a to nejenom na bezpečnost signatářských států, ale rovněž na celou Evropu a možná i další světové regiony. Dva nukleární státy mm, s největším nukleárním arzenálem, to znamená Ruská federace a Spojené státy, mají zvláštní odpovědnost, pokud jde o odzbrojování v oblasti jaderných zbraní. Evropská unie a její členské státy eh, tady stojí o zachování a konsolidaci bilaterálního dialogu mezi Ruskem a USA o strategické stabilitě. Jak jste asi zaznamenali, paní předsedkyně 4. prosince loňského roku Spojené státy oznámily pozastavení svých závazků což nabede platnosti 60 dní po 4. prosince, pokud Rusko eh, nezačne ověřitelným způsobem dodržovat eh, mezinárodní eh, zvykové právo. My jsme si tedy vědomi těch posledních veřejných prohlášení, která se týkají bilaterálních rozhovorů a doufáme, že ruské orgány se pustí do konstruktivního dialogu na platformě, kterou nabízí tato mezinárodní smlouva, což zahrnuje i ten verifikační výbor a že obě strany začnou plně dodržovat tuto dohodu. Vyzýváme ruské orgány, aby e, se začaly našimi znepokojeními transparentním způsobem zaobírat. A pokud máte nějaké dotazy, jsem vám k dispozici, paní předsedkyně. Děkuji. Ano, dotazy ty určitě mít budeme, to je zcela jisté. Vememe teď eh, řečníky po pořadě a diskuze až eh, následné. Nyní předám slovo panu Williamovi Alberkovi. Jak už jsem říkala, je ředitelem eh, pro odzbrojení a nešíření jaderních zbraní v rámci NATO. A je optimistou, jak sám o, sebe, o sobě říká. Oh, thank you very much, Madam Chair. Um, Děkuji, paní předsedkyně. Jsem velmi rád, že zde mohu hovořit. Už jsem hovořil na toto téma i před rokem. Já se soustředím na kontrolu zbraní a v takovémto oboru nepracujete, pokud byste byl pesimista. To znamená, že já tu vidím šance pro eh, bezprostřední budoucnost, byť tedy ta současná situace není úplně dobrá. Za prvé eh, se pojďme podívat na eh, tu samotnou smlouvu INF. Smlouva INF eh, odstranila celou kategorii zbraní, tak to se to říká, ale v podstatě to není pravda. Co zlikvidovala, co odstranila, jsou eh, rakety středního a kratšího doletu, to znamená 500 až 5500 kilometrů eh, ať už jsou to jaderné nebo běžné konvenční zbraně. Jsou to rakety s plochou dráhou letu a balistické střely, které jsou velmi nebezpečné a pravděpodobně tady se vám nepodaří odhadnout jejich dolet, byť ať už to jsou jaderné nebo eh, konvenční zbraně. A právě proto v letech 1976 a 1977, když Rusové začali používat eh, balistické jaderné rakety na evropském území, tak bylo zřejmé, že se mohou ocitnout kdekoliv. Eh, na Islandu, v Anglii a to situace kvůli tomu byla velmi destabilizovaná prosazovaná. To znamená, že Spojené státy se eh, to snažili řečit. Eh, v Londýně bylo řečeno, že tedy musíme tuto hrozbu řešit, musíme se bránit sami a, eh, a o co tedy žádáme, když se snažíme překonat tu krizi a kontrolovat zbraně. Začala jednání v ústředí NATO mezi eh, Spojenými státy a Sovětským svazem. V roce 1979 spojenci se tedy shodli na tom, že se budeme snažit smlouvu, že se tedy budeme snažit eh, řešit řešit především rakety eh, s delším doletem nad 1500 kilometrů a Sověti se nakonec domluvili na tom, že tedy odstraníme nebo zlikvidujeme veškeré rakety s dosahem, s doletem 500 až 5500 kilometrů. To byl velký úspěch. A mnoho lidí tedy tehdy jednání mezi Spojenými státy a e, Rus- Sovětským svazem podporovalo. Vytvořilo to podmínky pro to, aby tedy se odvrátila krize. Mělo to dopad na bezpečnost všech evropských zemí, protože díky tomu se uvolnilo napětí, uvolnilo se napětí v rámci eh, studené války. V roce 2013 Spojené státy oslovili Rusy a řekli jim, že zjistili, že se snaží stavět rakety se střední dráhou do letu a Rusové řekli, že nevědí, o čem mluví. Eh, byly to tedy soukromé, soukromá jednání a v rámci těchto jednání se to téma zas a znovu nastalovalo. V letech 2014, 15, 16, 17 Rusové neustále tvrdili, že nevědí, o čem je řeč. Určitě si umíte eh, představit frustraci eh, Američanů, když se tedy eh, po celou dobu tvrdilo, že k ničemu takovému nedochází. A Eh, jedna strana tedy říkala, my zcela vážně víme, že to děláte a druhá strana neustále opakovala, my nevíme, o čem je řeč. To byla situace, která byla neuvěřitelně eh, frustrující. Vznikl tady ten zvláštní verifikační výbor, což je nástroj podle smlouvy. A Přesto nedošlo k zásadnímu průlomu. V prosinci roku 2017 Rusové eh, přiznali existenci té eh, rakety 9M729, což tedy vedlo k tomu, že se americká strana snažila přimět Rusy k tomu, aby opět začaly podmínky eh, smlouvy dodržovat. Následně tedy NATO eh, přijalo stanovisko, ve kterém se zrcadlí pozice spojenců v roce 2014, to znamená po prvních jednáních mezi Spojenými státy a Ruskem. Spojené státy oslovili NATO, řekli nám, co se děje, informovali nás o té situaci a v roce 2014 tady padlo rozhodnutí, že Rusko porušuje podmínky smlouvy a že je potřeba ho přimět k jednáním. Na to tedy vydalo stanovisko a v prosinci Eh, ve shodě se spojenými státy bylo konstatováno, že Rusko tedy vytváří systém, který je porušením smlouvy. A byla tu tedy velká frustrace vyplývající z toho, že Rusko eh, to čtyři roky popíralo. Konal se summit eh, mimo jiné i ve Varšavě, kde se všichni snažili eh, Rusko přimět, aby opět začalo dodržovat podmínky smlouvy. Nicméně se nevyužilo příležitosti, konaly se bilaterální dohody v Ženevě a Rusko tedy eh, nabízí, že tedy představí eh, tu, nebo ukáže tu raketu 9M729, ale to v podstatě neodpovídá mechanismu podle smlouvy bylo by potřeba ten systém úplně zlikvidovat, tak aby Rusko tedy plně plnilo podmínky smlouvy. Spojenci se tomu i nadále věnují, protože to ohrožuje evropskou bezpečnost. E, tyto rakety mohou zasáhnout cíle v Severní Americe, ale také v Evropě. E, Sověti vytvořili tento systém tak, tak aby mohli zasáhnout přístavy, letadla, ústředí na to aby tedy eh, ohrozili akceschopnost Spojených států. Eh, bylo zřejmé, že pokud tedy někdo zasáhne sovětské území, tak bude zasažena Severní Amerika. A já si myslím, že právě to je ten vlastní smysl systému. Ten systém by měl oddělit z Evropu od Severní Ameriky. Je to ten decoupling, eh, tak aby se mezi spojenci zatnul klín. Je velmi dobré, že spojenci zůstávají jednotní, za to jsem velmi rád. E, stanoviska Evropské unie v této věci jsou velmi pozitivní, velmi povzbudivá v tom smyslu, že Evropská unie má velký význam nebo velký zájem na bezpečnosti a že ta smlouva zůstává eh, důležitá a že to, že tedy eh, Rusko nedodržuje její podmínky, je velmi znepokojivé. My bychom tedy byli rádi, kdyby Rusko začalo ty podmínky opět dodržovat, kdyby s námi Rusko opět začalo hovořit o tom, jak můžeme posílit bezpečnost a jak můžeme tedy využít nástrojů pro kontrolu zbraní, tak abychom mohli posílit bezpečnost, přecházet kontroli, eh, konfliktům a zaručit, že všichni eh, Evropané budou tedy žít eh, v míru. Možná víc, víte, že v Mm, pátek se koná eh, Rada NATO, tak to je bude nová příležitost eh, vyslechnout si návrhy Ruska, jak eh, se tedy chtějí k tomuto tématu postavit, pokud se k němu chtějí nějak postavit. Určitě se budou snažit spojence opět rozdělit, ale já jsem optimista, myslím si, že tu je určitý pozitivní pokrok. V roce 2007 Rusko předložilo svůj návrh na valném schromáždění NATO, Eh, OSN. Eh, v 90. letech se velmi intenzivně diskutovalo o tom, jak globalizovat eh, podmínky týkající se raket s plochou dráhou letu. Já, my si musíme uvědomit, že to představuje riziko pro celosvětovou bezpečnost a že tady potřebujeme celosvětové podmínky nebo celosvětové zákazy takovýchto zbraní.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 nejde pouze o omezení vývozu v určitých oblastech, ale je potřeba se na celosvětové úrovni věnovat eh, těm zásadním eh, problémům, to znamená balistickým střelám krátkého a středního eh, doletu, raketám s plochou dráhou letu. Já si myslím, že je možné najít globální řešení, které tedy spojí všechny partnery, možná i Čínu, Pákistán. Díky tomu bychom měli Eh, možnost zabránit válce a zlepšit bezpečnost eh, našich obyvatel. To znamená, že my jako NATO máme i nadále zájem o to vést eh, dialog. Doufejme, že v pátek se nám pokročí, podaří v jednáních s Ruskem pokročit. je pravděpodobné, že 4. února Spojené státy ohlásí svůj záměr vypovědět tuto smlouvu, pak začne mm, se počítat šest měsíců, šestiměsíční lhůta. To je dost času na to, aby Rusko na to reagovalo, aby zlikvidovalo svoje rakety, odpalovací zařízení a začalo dodržovat smlouvu. Je to skutečně dost času. Eh, musíme si uvědomit, že eh, vš- každá ze stran ničí 100 raket měsíčně. Že i Rusko eh, tedy eh, má takové možnosti a pokud by chtělo začít smlouvu opět dodržovat, tak by se to mělo podařit. Takže děkuji a jsem připraven odpovědět na vaše dotazy. Děkuji vám, pane Alde, a musím říct, že také eh, se pohybujeme v tom eh, poli vašich, vašich optimistických vizí. A teď je na řadě pan Ciko van de Meer, který je výzkumným pracovníkem na Kligendale eh, institutu a těšíme se na váš příspěvek. Děkuji, děkuji za to, že jste mě pozvali, abych se s vámi podělil o své myšlenky. Já jsem členem takového think tanku, takže nejsem vázán nějakou oficiální pozicí, doufám, že budu moci eh, se s vámi podělit o určitou eh, takovou dlouhodobější perspektivu, že k tomu eh, budu moci přispět určitým kreativním způsobem a že je možná dobré se podívat na věci trochu méně realisticky, ale zároveň eh, také eh, s vážností. Tak eh, nejprve, jaké jsou šance, to je smlouvy, velice omezené. Už řadu let se hlavní velmoci navzájem obvinují z toho, že druhá strana nedodržuje tuto smlouvu. A pan eh, prezident eh, Trump eh, řekl, že 2. února od smlouvy odstoupí, pokud Rusko bude nadále smlouvu nedodržovat a nedávná schůzka v Ženevě zase nepřinesla žádné nové výsledky tato smlouva eh, přežije pouze tehdy, když obě strany vezmou eh, ta obvinění strany druhé vážně a začnou to řešit. Ale skutečnost, že tyto eh, střety nemohly být řešeny v minulých letech, například společnými misemi, ukazuje, že tady je patrně na obou stranách nedostatek politické vůle smlouvu zachránit. Eh, zatím je tady také v dalších státech rostoucí počet raket středního doletu, například eh, Čína, která není vůbec žádnou eh, smlouvou omezena, nadále vyvíjí E, tyto zbraně a představuje rostoucí riziko jak pro Spojené státy, tak pro Rusko, minimálně do budoucnosti. že měla smlouva globální e, dosah e, a stále má, tak je hlavně Evropa a Unie jsou ohroženy, protože leží mezi Spojenými státy a Ruskem. Takže další zvyšování počtu raket středního doletu, jak ze strany Ameriky, tak Ruska, představuje rostoucí riziko eh, nebezpečí pro Evropskou unii. A zánik smlouvy by mohl také vést k efektu sněhové koule. Je tady dohoda o nešíření jaderných zbraní a eh, jsou tady státy, eh, které Eh, v tomto směru eh, velmi eh, významně zvyšují své nukleární potenciály. Takže co je tedy možné dělat ze strany Unie? Snažit se zachránit stávající znění smlouvy a to i pomocí nejrůznějších inspekčních misí. A jelikož tady je nedostatek politické vůle ze strany Ruska a i Spojených států, tak eh, si nemůžeme být příliš jisti, že smlouva přežije ve své stávající podobě a proto eh, je třeba činit eh, také plány na období po 2. únoru 2019, kdy se chce mm, prezident Trump ze smlouvy stáhnout. Je tady několik možností. Evropští představitelé by měli jasně říct, že je to vážné varování a že by tedy e, zánik smlouvy mohl být skutečně velkým problémem. Měli by e, tlačit na Spojené státy a Rusko, aby e, více vnímali svou odpovědnost a snažili se dospět k nějakým novým typům dohod o e, jaderných zbraních. A e, v tomto směru by lídři Evropské unie ve svých prohlášeních mohli také nabídnout kreativní a konstruktivní e, příspěvek při těchto možných jednáních. Za druhé, Evropská unie by mohla aktivně přispět k vytváření nových iniciativ, které by přispěly k Eh, novému kolu kontroly, mezinárodní kontroly zbraní. Eh, tady je třeba přesvědčit Spojené státy a Rusko a další nukleární velmoci, jako je například Čína, že jde vlastně o stejné cíle všem a že peníze daňových poplatníků lze eh, vydávat mnohem konstruktivnějším způsobem a zároveň také, že bezpečnost a stabilita, že jich lze dosáhnout e, úplně jiným způsobem, bez zvyšování rizik, e, co se týče dalšího zbrojení. Další e, jsou tady možnosti paralelně vedené v několika liniích, například E, jde o to, aby se e, použila strategie takzvaně snadno dostupného ovoce, to znamená zabránění tomu, aby došlo e, v důsledku nějaké špatné komunikace k zvýšení rizik použití těchto zbraní. A zároveň je tady otázka toho, že když se obě strany budou schopny shodnout na maximálních počtech či zeměpisném omezení eh, eh, rozšiřování stávajících eh, zbraní, tak by to také mohlo vést k určitému pokroku je třeba rovněž si uvědomit, že tady je nejrůznější množství nových technologií a to samozřejmě ještě komplikuje situaci, takže bychom možná měli začít jednání na úrovni Spojených států a Ruska, kde by Čína mohla být jako pozorovatel a další státy, kterých se to týká, by se k jednání přistoupili, přiřadili později. V neposlední řadě je tak také otázka expertízy, která je zapotřebí celkový počet expertů v této oblasti, kteří jsou schopni Eh, také dostat všem požadavkům vzhledem k velmi ne, eh, rychle se vyvíjející technologii, se velmi snížil. A Evropská unie by v tomto směru měla hrát eh, a mohla hrát důležitou roli, protože by mohla investovat do znalostí a expertízy, které, kterých je zapotřebí pro úspěšné dohody o kontrole zbraní. Evropská iniciativa by tedy mohla hrát zásadní solidní roli a diplomatické schopnosti jsou nepochybně velmi schopné při dospění k nějakým výsledkům a v koridorech diplomatických kanálů by se mohla nalézt cesta k úspěchu. Je tady otázka bezpečnosti Evropy a proto by Evropská unie neměla zůstat nečinná, zatímco Spojené státy a Rusko postupně roz rozebírají eh, tu dohodu na eh, prvočástice. Eh, to jsou moje vlastní osobní názory. Předsedkyně, děkuji. Děkuji i za také za návrhy, jakým směrem by se měla Unie v této věci ubírat dál, jak by měla postupovat. To je velice užitečné. A v neposlední řadě je na řadě pan Brune Lete, který pracuje jako eh, dlouhodobý výzkumný pracovník v US Marshall Fundu. Eh, jsem velice rád, paní předsedkyně, že tady zase jsem, že se k vám mohu připojit na tomto prvním zasedání v letošním roce a navíc, že mohu hovořit k tak významnému tématu. Možná, že bych také nejprve zabrousil do historie. Myslím si, že to je užitečné, že je užitečné nám připomenout všem eh, hodnoty, které představuje smlouva INF, eh, která vznikla v takzvané raketové krizi v letech 78 až 85 minulého století mezi Ruskem a Spojenými státy. Tato e, krize eskalovala do takové úrovně, že když byla smlouva podepsána v roce 1987, e, téměř 3 tisíce e, raket na obou stranách bylo v té době již jaksi aktivních, eh, takže eh, a všechny mířily na evropský kontinent. Eh, takže to, že teď tady eh, jedna strana chce odstoupit od smlouvy, znamená, že pro Evropu nastávají opravdu velké bezpečnostní eh, obavy a problémy. Eh, pokud by šlo k, došlo k dalšímu uvedení do chodu těchto zbraní, tak bychom byli vlastně nejvíce takzvaně na ráně a proto musíme strategicky uvažovat a to je to poměrně velmi jednoduchá úvaha. Buď se těch zbraní zbavíme, anebo na nás budou stále mířit dál. Takže já si myslím, že Evropa tady má pouze jednu možnost tlačit na Američany a Rusy, aby eh, nakonec eh, tu smlouvu eh, znovu dodržovali a aby jsme dospěli k totálnímu odzbrojení. Já se tady s panem kolegou vyrovnám v tom smyslu, že budu trochu skeptický, nejsem příliš nadšený ohledně možných výsledků výsledků eh, jednání v dalších eh, týdnech. Minulý týden německý ministr eh, zahraničních věcí hovořil se svými ruskými protějšky v Moskvě, ale tady se zdá, že Evropa se snaží zachránit smlouvu, o kterou vlastně nikdo příliš nestojí. A proč? Tady si tedy složme nějaká fakta. Nejprve ruská strana. Za prvé pro ruský zájem zachránit, zachovat INF smlouvu není tady žádný důvod. Poslední posledních letech Rusové eh, rozvíjejí eh, svůj raketový systém, vydávají na to eh, velké množství finančních prostředků. Mají tady už dvě jednotky SS-8 u Jekaterinburgu a další v Kaspickém moři u Kapustinu a rakety středního doletu jsou eh, skutečně plně integrovány do ruské vojenské taktiky, do takzvaných taktických opatřeních, eh, kde se slučují vlastně eh, nukleární, hybridní a další síly. Ale kromě toho si myslím, že ruští představitelé se obávají expanze amerických zbrojních systémů v Evropě a v Asii. A myslí si, že by to mohlo dlouhodobě ohrozit tu kapacitu kapacitu eh, zaútočit eh, pro Rusko a to znamená, že by Rusko mohlo být eh, tlačeno ke zdi. Takže toto je vlastně otázka rychlých ze strany Ruska, rychlé možnosti Ameriku ohrozovat, ohrožovat. Takže ta smlouva jde jasně proti zájmům Ruska. E, teď tedy na ta americká strana. Ta smlouvu zatím dodržovala, ale vlastně se stává okrajovou záležitostí pro Američany. E, Trumpova e, administrativa jedná úplně opačně oproti Obamově doktríně nulové Eh, hrozby a v únoru 2018 eh, bylo řečeno, že vojenská plavidla americké armády budou opět eh, znovu vybavena těmi hlavicami a v Rumunsku se také objevují další letadlové lodě Eh, u rumunských břehů a též u eh, polských. To jsou samozřejmě všechno možnosti, které mohou být využívány proti cílům v Rusku a s vše, ovšem o tom se hovoří v eh, dokumentu eh, z února 2018, který mapuje situaci v amerických eh, vojenských zbrojních systémech. Pak je tady otázka bezpečnosti Asie, ale zase náklady které by byly spojeny s opuštěním smlouvy ze strany Spojených států by pro tuto zemi nebyly vysoké. A pak je tady ještě Čína. Rusko a Spojené státy se chtějí vymanit z kazajky těchto eh, smluv a této smlouvy konkrétně. Objevují se tady totiž noví hráči. Eh, Čína hraje čím dál tím větší roli i se svým arzenálem a eh, tam samozřejmě jde o to, že by tento arzenál mohl být použit proto, aby ani Rusko, ani e, Spojené státy nemohly ohrožovat strategické zájmy e, Číny v jeho východní Asii. Čína není součástí této smlouvy e, a má tím pádem volné ruce a to vnímají Rusové i Američané jako strategickou nevýhodu. Prezident Trump E, umístil to e, rozhodnutí stáhnout se ze smlouvy do kontextu e, globálního soupeření mezi Spojenou, Spojenými státy, Ruskem a Čínou. A dokonce zmínil, že by Čína se mohla stát smluvní stranou této smlouvy INF. Já to vidím trochu skepticky, protože už v roce 2007 tady byla určitá snaha v tomto směru na půdě OSN, ale to nedopadlo. Eh, Ministerstvo zahraničních věcí Číny také velmi silně eh, reagovalo na nedávná prohlášení prezidenta Trumpa. Když se podíváme na arzenál Číny, tak pokud by Čína přistoupila k eh, smlouvě INF, tak přibližně 90 těch 1600 přibližně eh, raket středního doletu, kterými Čína disponuje, by muselo být zničeno. Takže s trilaterální smlouvou INF by Čína přišla prakticky o veškerou svou kapacitu umožňující ji regionální e, sílu. To by e, znamenalo konec e, té její strategie obrany jeho východních hranic, takže je velmi nepravděpodobné, že by Čína takovouto dohodu s Američany a Rusy uzavřela. Takže možná, že bych se měl dostat k závěru, eh, co tady vidím za scénáře pro eh, tu situaci post-mortem toho, té smlouvy eh, pro Evropu. Jsou tady zhruba tři scénáře. Buď tedy budeme působit jako jednotná Evropa a budeme tedy, půjdeme cestou zbrojení Eh, eh, to by se tak trochu vrátila situace eh, z roku 1979, pak taky musíme brát v úvahu sociální dopady takovéhoto rozhodnutí, revoltu lidí, protesty a tak dále. A další důsledky byly, by byly také pro Evropu dost závažné. Druhý scénář, jednotná Evropa odmítne rozmysťování raket na svém kontinentu a že budeme hledat řešení s mezinárodními partnery. To samozřejmě by také představovalo určité náklady pro náš, náš transatlantický vztah, který už tak je dost ohrožen a zároveň Rusové by mohli dělat, co Eh, si umanou a dále eh, rakety rozměstňovat. A pak je tady ještě třetí scénář. Možná, že vznikne koalice eh, těch, kteří se rozhodnou ty rakety rozměstňovat, ale to by zase mohlo vést k rozpadu potenciálnímu aliance NATO. Takže ani jeden z těch scénářů nevypadá jako nějaká atraktivní možnost, ale každopádně Evropa je v takovém, takové situaci, situace na křižovatce, bude si muset eh, vybrat a vybírá si pro generace, eh, které budou následovat. Takže to vlastně vede k tomu, že se všichni musíme zabývat touto otázkou velice, velice obezřetně, diskutovat a doufejme, že dospějeme k nějakému řešení. Thank you very much. And... Um, Děkuji. Děkuji za méně optimistické nastínění scénářů, které mohou nastat. Nepochyby, nepochybně řada kolegů se bude chtít na něco zeptat. Uděláme si tady první kolečko dotazů. Začneme panem Gálerem, prosím. In German. Attention, please. Budu hovořit německy. Pozor, prosím. Děkuji. Děkuji vám za vaše prezentace. Domnívám se, že ta fakta, čísla, věcné souvislosti, které jste přednesli, jsou takřka nesporné. S politováním ale také sdílím hodnocení našich panelistů v tom smyslu, že smlouva INF má na kahánku. My tedy v rámci EU musíme dát jasně najevo, že máme velký zájem na to, nebo že je pro nás zásadní, aby ta smlouva platila i nadále. Nechceme být nikterak odděleni od našich transatlantických partnerů z bezpečnostního hlediska. Nechceme, aby na nás ruská strana mohla vytvářet jednostranný tlak. Já bych chtěl říci především jednu větu. Rusko opět začalo nově vyrábět již v podstatě zlikvidovanou kategorii zbraní a rozmístěvat je. Taková je bohužel skutečnost. V, roce, v letech 1976-77 tomu bylo podobně a Helmut Schmidt, o kterém jste sami hovořili, dal jasně najevo, že tím, že budeme v reakci zbrojit taky, tak eh, půjdeme jednou možnou cestou, ale zároveň na to přijalo takzvané dvojí rozhodnutí a rozhodlo se, že nepůjdeme eh, touto cestou. Pokud jde o ty tři možnosti, které jste vy právě zmínil, tak žádná z nich není pěkná. Ale pokud se podíváme na tu první, tak eh, při pohledu zpět můžeme říci, že je to cesta úspěšná. Eh, máme uzavřenou smlouvu, ale nejprve jsme museli z části zbrojit. To byl Brežněv, Černěnko, teprve Gorbačov řekl, že v tom dál pokračovat nebude. Eh, já si myslím, že Putin tedy čistě z ekonomického hlediska něco takového nebude chtít. Já si myslím, že na rozdíl od minulosti je dnešní celosvětová situace mnohem méně bezpečná a předvídatelná a to znamená, že se to pravděpodobně nebude opakovat eh, úplně stejně jedna ku jedna. Já, já bych chtěl explicitně zdůraznit, že souhlasím se vším tím, co jste řekli, v tom smyslu, že musíme přijmout nové kroky, pokud jde o kontrolu zbraní, že musíme eh, posílit transparentnost a důvěru. Eh, jsou to kroky, které se v minulosti osvědčily a které tedy musíme za Evropskou unii iniciovat i dnes. Já bych se rád zeptal na jednu věc. Pokud Amerika anebo Rusko v jiných částech světa eh, bude chtít, budou chtít něco eh, způsobit eh, s prostřednictvím raket středního doletu, mělo by smysl uzavřít takovou dohodu pouze v rámci Evropy, INF Evropa, na evropské úrovni, tak aby bylo zřejmé, že tato kategorie zbraní pro nás nebude hrozbou a zbytek světa, ať si dělá, co chce. Já vím, že v posledku jsme všichni součástí jednoho světa a naše bezpečnost je společná, ale i to by za určitých okolností mohla být určitá cesta. Nebo se vás ptám, jestli by to mohla být taková možná cesta vpřed. A pak ještě jeden dotaz je pravda, že rovnovážná situace je vždycky lepší a bezpečnější než nerovnováha. Nerovnovážná situace celosvětově se bezpečnost horšila, ale já bych se rád zeptal, jak to je s tou rovnováhou a nerovnováhou. Domnívám se, že rovnováha je vždycky lepší eh, než ta nerovnováha, kdybychom řekli, že rusové mají zbrojit, ale my nebudeme dělat nic. Nezávisle na tom, co říkal pan prezident Trump, kterého z politického hlediska vůbec nemusíme mít rádi, ale je to fenomén a Spojené státy je demokracie, jsou demokracie a v i v Rusku máme nevypočítatelného partnera. E, to znamená, že já se raději přikloním na stranu Spojených států, než na stranu, na stranu Ruska. Já nejsem na půl cesty mezi Spojenými státy a Ruskem. Já se přikláním více k demokracii Spojených států a proto se domnívám, že bychom my jako Evropané se měli především spojit eh, se Spojenými státy. Děkuji. Děkuji. Další otázky, prosím. Nyní pan Pasku má slovo. Děkuji. Toto je opravdu nezbytná diskuze. potřeba, aby se odehrála, protože jaksi realita nás doběhla. I já jsem spíše skeptický. A to proto, že už nyní eh, začínáme sami zavírat eh, oči eh, před tou skutečností, jaká je. Máme pocit, že se začínáme se osvobozovat od těch šakalů zbrojení, ale já si myslím, že potřebujeme, abychom se rozvázali eh, ruce a tak eh, z hlediska eh, té logiky rusko-americké která souvisí s dohodou z 80. let a já si pamatuju ještě, jak si v 80. letech tehdy Reagan s Gorbačovem vyměnili ta pera, s nimiž smlouvu podepsali. Tak eh, zkrátka ani tato logika už nefunguje a zmizela. Je tu nová logika, kdy eh, Rusko vlastně eh, se snaží přinutit na to k agresi Rusko tvrdí, že NATO je začíná obkličovat eh, a obvinuje eh, NATO z toho, že to, co vždy tvrdilo, že dělat nebude, že dělá. A já si myslím, že z tohoto hlediska vojenská eh, hodnota Ehm, jaksi je logika, která se začíná hodně, hodně prosazovat eh, v Ruské federaci. Na druhé straně já chápu logiku Spojených států, které ehm, mají nějaké vztahy s dalšími zeměmi, s dalšími regiony na světě, musí s nimi ty vztahy udržovat. Eh, chápu tu logiku směrem k Číně, protože i ta bude mít své požadavky. Zároveň chápu, že my v Evropě s tím nemůžeme mnoho udělat. Snad s výjimkou nějaké té kombinace, kterou jste navrhli vy. Ale přesto si myslím, že to nebude moc efektivní. V každopádně, Každopádně by bylo dobré, abychom si v Evropě minimálně přijali jasný postoj, že to odmítáme, že jsme pro pokračování, pro nové rozhovory a tak dále. To musí být jasné, to musí být jasně řečeno, ale Kromě toho si myslím, že už mnoho udělat nemůžeme a budeme se zkrátka muset přizpůsobit nové skutečnosti a budeme muset udělat to nejlepší, co můžeme takticky, protože strategicky je bitva prohrána, ale takticky můžeme ještě tu a tam situaci zlepšit a pokusit se pak s tím nějak žít. Takže se omlouvám, že jsem možná vyzněl dosti pesimisticky, ale asi už jsem příliš starý na to, abych byl optimistou. To je nesmysl, říká paní předsedkyně, nesmysl. Eh, budeme ještě pracovat eh, na vašem optimismu, pane Pasku. A seznam řečníků se prodlužuje, protože to téma eh, je velice důležité, takže budeme postupovat nejprve s koordinátory a pak dostanou slovo další kolegové. Na ní Valero, prosím. Děkuji. My teď víme, v jaké jsme situaci, ale nevíme, kam směřujeme. To zůstává otázkou. Vy jste hovořili o tom, že chybí politická vůle vyřešit současnou situaci, že chybí vůle ke vzájemným kontrolám, k inspekcím, které by byly potřeba, takže se ptáme, co bychom měli udělat. Jeden z vás hovořil o tom, zda by bylo možné tu smlouvu vyjednat nově, že ji možná ano, ale nikoli v současné podobě. A tak se ptám, jakou podobu by případně mohla ta smlouva mít a zda by tato smlouva zahrnovala i Čínu, protože to si myslím, že by asi bylo vhodné. Také jste hovořili o tom, že jak si to ovoce, které nám to může přinést, je v podstatě na dosah, ale že proto něco musíme udělat. A co to je, co můžeme udělat my v EU? Můžeme samozřejmě využít eh, svých diplomatických schopností, možná jiných silných stránek, zejména v oblasti diplomacie, ale co případně dalšího? Dále chci říci, že jste mluvili o tom, že musíme zatlačit na Trumpa i Putina. Ano, to určitě, ale jak zatlačit na politiky eh, tohoto druhu a jak zatlačit na Čínu. Protože je jasné, že musíme vyvíjet tlak i na Čínu. Já nevěřím eh, v horečné zbrojení. Myslím si, že to určitě situace nevyřeší, protože větší množství zbraní vede jenom k dalšímu zbrojení a zbrojení a nikoliv k míru. Takže si myslím, že naší úlohou tady je pokusit se udržet rovnováhu, ale s menším množstvím zbraní, nikoliv eh, s množstvím větším a musíme mnohem více začít využívat diplomacie v těchto případech, aby se nám podařilo odzbrojení dosáhnout, protože jinak si myslím, že bohužel ta situace se vyvine nešťastným způsobem a už nyní je velice znepokojivá. Děkuji. Nyní paní Lezing. Ich spreche Deutsch. Já budu taky hovořit německy. Navážu na to, co řekla paní Valero o rovnováze To znamená, že bychom měli mít na obou stranách méně zbraní, ne více zbraní. A na to navazuje velmi konkrétní otázka. Před několika málo dny byl zveřejněn článek pana profesora Teodora Prostla, emeritního profesor, profesora na Mese, uh, eh, Institute uh, of Technology v Massachusetts a on píše, že část amerického protiraketového systému je možno narušit prostřednictvím raket středního doletu, které porušují dohodu INF, vyřadit ho z provozu. Já bych se vás ráda zeptala, jak to hodnotíte, jak je to možno zasadit do kontextu opatření na kontrolu zbraní, jak by něco takového mm, ovlivnilo tu rovnováhu, o kterou nám tu jde? Thank you. Děkuji. Také další konkrétní otázka. Ještě tady mám zapsané čtyři další kolegy, kteří si přejí vystoupit. Takže vezmu to po pořadě, jak se mi přihlásili. Nejprve pan Frunzulika, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za vaše vystoupení. Co s novou ruskou avantgardou, um, eh, avantgardním systémem střel? Jsou to systémy zranitelné jinými obranými systémy? Jakým způsobem to ovlivňuje rovnováhu, která bohužel už eh, přestala existovat? Zároveň jak eh, přinutit Rusko, aby začalo znovu vyjednávat, protože se zdá, že opět eh, jsme ve fázi horečného zbrojení a přitom svou bezpečnost eh, mám v rukou um, toto zbrojení, zbraně hromadného ničení. Jsou tady obrovské bezpečnostní a obrané výzvy, s nimiž se Evropa dnes potýká. A přitom eh, Evropa si je ve velice komplikované situaci. Odchází Spojené království se svým jaderným potenciálem. Sice zůstávají jiné státy, anebo zůstává i Spojené království jako přátelský stát, ale přece jenom jak se ty potenciály se eh, zmenšují. A ta izolacionistická politika se projevuje na straně USA, Spojeného království i na straně Ruska a svět stojí před eh, obrovskou nerovnováhou z hlediska stability a bezpečnosti. Já mám spoustu otázek, ale mm, asi se zatím spokojím s těmito. Děkuji. Já musím ještě zdůraznit, že i já, i další jsme eh, proti od, odchodu Spojeného království z EU a je nás poměrně dost. Teď eh, má slovo pan eh, Zemka. Děkuji. Já bych navázal na to, co jste řekla vy, paní předsedkyně. Chci vám popřát eh, hodně úspěchů v tom vašem odbojovém hnutí ve Spojeném království. By to není tématem dnešního jednání, ale pokud budete dostatečně aktivní, my vás určitě budeme podporovat. Držíme vám palce. Teď tedy k našemu tématu. Já pracuji v tomto podvýboru již 10 let a musím říci, že jenom málo kdy dochází k tomu, že bychom dostali informace až eh, jaksi takto kvalitní, na takto vynikající věcné i intelektuální úrovni, takže chci našim panelistům velice poděkovat, protože to jsou skutečně informace velice cené a kvalitní. Teď tedy k mým dotazům. Souhlasím s kolegy, kteří již vystoupili a kteří vlastně všichni řekli, že v tuto chvíli eh, prožíváme určitý průlomový okamžik. Pokud nebudeme mít dohodu, tak to bude mít dalekosáhlé důsledky, pokud jde o politiku a vojenské možnosti, které se nám mohou nabízet. Vezmu to stručně, takže se soustředím pouze na dvě záležitosti. Jednak bylo by opravdu katastrofální, kdyby Evropa nezískala podporu od USA pro další vyjednávání. A zmiňuji to proto, že všichni víme, že většina potenciálu NATO pochází ze Spojených států, to jak se není žádným tajemstvím. Takže se chci zeptat na následující věc všech našich panelistů. Víte, jaká je situace a tak jak ji vnímáte? Jsou američané opravdu odhodlaní usilovat o dohodu s Ruskem? anebo je to mm, spíš taková hra, kde chybí opravdu hloubkové přání se dohodnout a že by nakonec Američanům až tak nevadilo, kdyby se s Ruskem nedohodli. Protože ono je to dosti, dosti znepokojivé, zvláště když každý den dostáváme informace ze Spojených států, které potvrzují, že eh, tato země se věnuje izolacionistické politice, chce se jak se více odříznout eh, od Evropy a od odpovědnosti za evropskou bezpečnost. A teď druhá otázka. Dopady takové politiky na evropský kontinent. Souhlasím s vámi v tom, že je tady celá řada možných politických scénářů. Ovšem, podívejme se teď na vojenské dopady. Na to bych se chtěl zeptat. V současné době je situace taková, že bohužel jako Evropa nemáme eh, účinný obraný systém proti eh, zmiňovaným druhům střel. Mám na mysli tedy holistický systém a také reakční doba, jak si je velice krátká, a to je problém. Dokážete se tedy představit, jaké vojenské dopady by to mělo na Evropu, kdyby Spojené státy řekly dobře, Rumunsko či Polsko jsou jaksi pro nás důležité, ale jsou důležité pro nás. A pokud jde o vaši bezpečnost, tak postarejte se o ní sami, anebo nám za to aspoň zaplaťte. Dokážete si tedy představit všechny možné vojenské dopady na Evropu? Děkuji. To byly důležité body. A teď má slovo pan Forint. Děkuji, eh, paní předsedkyně, děkuji za všechny prezentace. Říkal jsem si, že jsem možná mohl připojit, eh, eh, vyrovnat pesimismus eh, pana Paska s mým optimismem, ale když se dívám na jeho datum narození, tak to zase až tak nefunguje. Nicméně zůstávám optimistou, i když uznávám, že je to čím dál tím obtížnější. Skutečně žijeme v obtížných časech. Eh, jedním z katalyzátorů těchto těžkých časů je právě eh, Donald Trump. A rovněž víme, že eh, ta obtížná doba začala mnohem dřív, než začal eh, vládnout, či jak to chcete nazývat, Donald Trump ve Spojených státech. Problémem je také skutečnost, že Donald Trump Eh, činí vše proto, aby bylo velmi obtížné nějak eh, hodnotit či charakterizovat vztahy eh, Ameriky s Ruskem. Nechci říct, že to je nějaký střed nebo něco, ale možná, že za pár měsíců uvidíme, co za tímhle vším bylo. A to vše mu nezabraňuje, aby vedl politiku, eh, která je alespoň na první pohled totálně antiruská. On byl zvolen, to bylo všechno, co potřeboval a všechno ostatní je pro něj nerelevantní. Já bych se teď ale rád vrátil k tomu, co řekl pan Lite a doufám, že ho budu citovat eh, pokud možno přesně. Vy jste hovořil o nových eh, nosičích raket nově instalovaných v Rumunsku a eh, v Polsku a to o tom, že jsou vlastně míněny čistě obraně, ale že mohou být také zamířeny na Rusko, jestli vás cituji přesně. Takže když tak pomýšlím na to, co jste řekl, tak vlastně, kdybych já seděl v Moskvě, tak by mi to taky dělalo těžkou hlavu. Když i vy dokonce říkáte, že by to mohlo být také zamířeno na ruská eh, místa, tak jak to asi vnímají rusové? Eh, či jak to vnímá, eh, dejme tomu, takový Rakušan nebo někdo, kdo není spojen ani s jednou z těch velmocí? Ale Eh, já jsem si vždy dělala hlavu s tím, že my vlastně vždy vnímáme eh, ty věci z perspektivy západu, já jsem pro, ale ono je třeba myslet na tu druhou stranu. Eh, nemusí to hned být eh, prvačka mezi dvěma dětmi ve eh, školní, eh, na školním dvorku, ale prostě víte, že ta rvačka je něco, co musíte zastavit a že se nikdy přesně nedozvíte, kdo s tím začal. Takže já bych tady možná ponechal trochu slov, trochu prostoru na vysvětlení této, tohoto aspektu. Děkuji. A e, posledním řečníkem na mém seznamu je pan Baše. Děkuji, paní předsedkyně. A chci také poděkovat všem panelistům za skutečně excelentní příspěvky. Já se omlouvám, dorazil jsem trochu později, ale prostě tak to je. Co se situace týče, tak jak ji vnímám já. Podle mého názoru je e, Rusko destabilizující sílou. Stačí se podívat trochu zpátky e, a e, podívat se na to, jak se Rusko postavilo ke konfliktu mezi Azerbejdžánem a Arménií nebo k situaci v Náhorním Karabachu, situaci v Abcházii, v Gruzii, nebo se podívejme na Afganistán, jak podporovali Taliban, aby destabilizovali situaci tam. Podívejme se na Krym, na Donbas, Rusko prostě představuje hrozbu pro Evropu a my eh, musíme i nadále pokračovat eh, v rodině NATO a to, že se budeme držet NATO, eh, Rusko odradí od další agresy. Všechno to, co jsem zmínil, bylo možné proto, že tady nebyla žádná odstrašující síla, žádná síla, která by Rusko odradila. A když taková síla existuje, tak si lidé rozmyslí dvakrát, jestli budou provádět provádět nějakou agresi. Takže já pléduji za to, abychom pokračovali v společenství NATO, abychom se i nadále snažili si zajistit bezpečnost. A pak bych se chtěl ještě zmínit o jedné oblasti. Byla také zmíněna jihovýchodní Asie. Musím říct, že Indie zavedla eh, právě v roce 74 v minulém století nukleární zbraně na kontinent a to v době, kdy tam nikdy, eh, nikde jinde žádné nebyly. Byla to Indie, kdo učinila z toho tohoto subkontinentu nukleární oblast. Stovky miliard dolarů eh, byly od té doby eh, eh, dány v Indii na výrobu útočných zbraní, které destabilizují celý region. A pak spojenec, náš vlastní spojenec Pakistán byl čím dál tím víc tlačen do ruského a čínského tábora, protože Pakistán prostě viděl, že Spojené státy mění své stanovisko, že začínají podporovat podporovat eh, Indii. Takže tady jde o to, abychom neodradili eh, eh, Pakistán našeho velmi dobrého spojence v oblasti. Myslíme na to, myslíme na situaci v Kašmíru a na lidi v okolních státech, na nebezpečí destabilizace. Musíme i nadále spolupracovat s Indií, ale zároveň také musíme držet s naším spojencem Pakistánem. A je tady ještě jedna věc, kterou musím zmínit, a jistě o tom víte, e, v posledních 21 stoletích e, byly pouze dvě století, kdy e, Čína nebyla supervelmocí. Čína prostě vždy supervelmocí byla a ať se nám to už líbí nebo ne, znovu tomu tak bude. Takže musíme to skutečně promyslet velmi dobře. Měli bychom se Eh, nezabývat tolik eh, tím, co se v tuto chvíli eh, odehrává v určitých oblastech ve Spojených státech, ale měli bychom se snažit Čínu sklidnit. Musíme jí s ní spolupracovat. Neměli Eh, myslet i na tu náleckou úžinu a na další problémy, které Čína má. Musíme být realisty a musíme se skutečně dívat na Čínu jako na eh, super velmoc a také eh, myslet na všechny své zájmy prosazované prostřednictvím na ta zájmy kontinentu Evropa. Děkuji kolegové. Děkuji za skutečně velmi širokou škálu otázek a teď bude třeba na ně reagovat. E, myslím si, že máme na to zhruba 15 minut, budete se muset o ně všichni čtyři podělit Eh, jsou tady jistě eh, takové hlavní, hlavní eh, otázky, role Evropské unie, jak bychom měli reagovat na situaci vzniklou jednání Spojených států a také jakou expertízu, jaké hlavní oblasti bychom měli soustředit do těch našich dalších snah. Pak je tady otázka kolem E, multilaterální reakce. My hovoříme o bilaterálním charakteru smlouvy, ale skutečnost je taková, že ta realita současná je mnohem multilaterální. A jde také o to, jaké jsou motivace, které by mohly e, přivést e, strany ke jednacímu stolu, případně tam také přivést další strany, ať už ta budoucí smlouva vypadá jakkoliv. Takže Vítám tady také eh, kolegu pana McAllistera, eh, předsedu eh, zahraničního výboru. Takže teď máte těch vašich 15 minut v jakémkoliv pořadí. Děkuji, děkuji za skvělé otázky a za skvělé připomínky. Nejprve k otázce Eh, dejme tomu, historie té smlouvy. Já myslím, že tady je důležité si uvědomit, eh, jak ta smlouva vznikla, eh, abychom lépe pochopili, v jaké situaci se nachází a proč se v ní teď nachází. Ta smlouva byla vyjednávána v období velkého optimismu v koncem 80. let a 90. léta. To bylo období obrovského pokroku v otázce evropské bezpečnosti. Snižovaly se počty zbraní a je to vlastně smlouva o odzbrojení, protože e, e, určitý objem zbraní byl doopravdy zničen v rámci této smlouvy. A v mezičase Eh, prezident Putin již v lednu 2007 prohlásil, že smlouva INF eh, neodpovídá bezpečnostním zájmům Ruska. A iniciativy, které zde byly eh, zmíněny v tom smyslu, aby ta smlouva vznikla, dala, dostala aspekt multilaterální, tak to je jiná věc. Někteří ruští a američtí experti začali ukazovat prstem na Čínu, zmíní zdůrazňovat, že není e, vlastně e, omezena touto smlouvou, jelikož není její smluvní e, stranou. Takže v roce 2008 začal vznikat pocit, že tím, že to není dohoda multilaterální, tak vlastně není tak úplně platná, protože zavazuje pouze dvě strany a ten další vývoj musí být vnímán právě v duchu tohoto poznání. Evropská unie eh, je, eh, byla a je velmi jednoznačná ohledně hodnoty smlouvy pro eh, Unii jako takovou. V globálních fórech, ale i diskrétněji, konkrétně Eh, v minulém týdnu došlo k demarši Evropské unie eh, v eh, Moskvě, tam prostě došlo k prezentaci schváleného stanoviska Unie, také vedeme velmi aktivní dialog se Spojenými státy a myslím si, že to byl William, kdo zmínil, že 15. ledna minulý týden došlo k bilaterální schůzce v Ženevě kde byl předložen neoficiální dokument Spojených států Rusku eh, o tom, jak by se eh, Rusko mohlo vrátit k dodržování tím, že konkrétně eh, zničí některé ty zbraně ruské straně. To netrvalo příliš dlouho a 18. ledna v pátek tento krok odmítlo. Takže to ospravedlňuje ten pesimismus, který tady byl zmíněn. Naši vedoucí představitelé eh, jsou tedy eh, do toho celého zapojeni, ale bohužel eh, kromě užívání, využívání chemických zbraní je i toto téma Eh, které se vlastně bohužel vrátilo zpátky do pozornosti na vysoké úrovni. Eh, někteří se eh, v tomto směru angažují i bilaterálně, bylo to tady zmíněno, tak, aby Rusko znovu začalo ustanovení smlouvy dodržovat a také v tom smyslu, aby američané se ze smlouvy nestáhli. E, expertizy, do kterých také investujeme, e, jsou četné. Jedna z iniciativ je Mezinárodní partnerství pro e, kontrolu mezinárodního ozbrojování. Tam se Spojené státy účastní, tam je i naše euro, expertíza z Euratomu, z Evropské komise. Je to multilaterální iniciativa, která se vlastně jako připravuje nebo připravuje předpolí na budoucí mezi mezinárodní e, dohody o e, odzbrojení. Bohužel v nedávné době Rusko i Američané se z tohoto e, tělesa stáhli, takže to opravdu omezuje ten význam, když tam takovéto dva významné státy nejsou. A ohledně těch ohledně těch dalších otázek to přenechám kolegům. Pane Albe, Děkuji, to jsou opravdu rozsáhlé otázky a jsem velice rád, že máte o věc takový zájem a omlouvám se, že asi nebudu moci detailně probrat eh, úplně všechny z nich, ale pokusím se trochu seskupit. Pan Vandemir hm, hovořil o kontrole zbraní a investic. Myslím si, že Evropa musí investovat nejenom do kontroly zbraní jako samostatného tématu, ale jako rozsáhlé horizontální politiky. E, překvapuje mě, že se v Evropě stále krátí e, obrané rozpočty. Já si myslím, že je potřeba udělat pravý opak a e, Kontrola zbraní to je jenom jeden z nástrojů. Je potřeba investovat také intelektuálně, zkrátka horizontálně. Thomas Schollen a, a Hopin napsali knihu o strategii ve zbrojení, která přesně o tom mentálním přístupu hovoří. Je potřeba znovu investovat jaksi intelektuálně, mentálně. Co přesně to znamená, jak do toho zapadá otázka zbrojení. Intelektuální eh, investice samozřejmě, ale kromě toho potřebujete také investice do lidí. Takže nejde jenom o odborníky na zbraně, ale mnohem širší počet lidí, takže je potřeba se podívat na všechny tyto nástroje a jedním z těch nástrojů je i transatlantická vazba. Ano, je to nástroj nesmírně důležitý a myslím, že je potřeba eh, teď hledět trochu dlouhodoběji do budoucnosti bezpečnostní politiky. Tady souhlasím s ostatními řečníky, kteří řekli, že tato vazba je nesmírně důležitá, měli bychom eh, ji vnímat dlouhodoběji. A pokud jde o Rusko, tak eh, zda vrátit a jak ho vrátit k vyjednávání. Eh, Rusko nemá zájem, Putin to tak vlastně řekl, řekl to už v roce 2007, že mu nejde o tento systém, nemá o něj dále zájem, takže berme to vážně, ale zároveň si myslím, že dlouhodobě Rusko má eh, zájem o to nějak řídit eh, konkurenci a proto se k těm vztahům bude chtít vrátit. Ale teď je potřeba investovat, jak jsem říkal, personálně a intelektuálně. Ale Rusko se nikdy úplně nevzdalo toho vzájemného ničení zbraní hromadného ničení. Západ eh, ovšem od toho jako kdyby upustil. Um, Měli jsme pocit, že je možné jít jinou cestou. Rusové v tom názor nezměnili a proto vlastně ještě existuje ten systém avantgard, eh, proto ještě pou... Eh, teď se nasazují ty rakety 9729, eh, protože Rusko má pocit, že potřebuje mít zbraně hromadného ničení, aby si obhájilo svůj své místo jaksi. Takže to je třeba brát na vědomí. A ještě, abych to ukončil optimisticky, Čína se možná trochu vezla v tom mezinárodním systému a tak si myslím, že teď je na čase, aby začala přemýšlet i o vlastním příspěvku k oblasti kontroly zbraní. Je to vlastně dnes už velmoc, je potřeba, aby si uvědomila Čína, že to nese sebou i své závazky, nejenom investice, do destabilizačních systémů, ale do koncepce kooperativní bezpečnosti. Nemám iluze o tom, že se může globalizovat je ne v současné podobě, ale podívejte se na návrh z roku 1993. Možná bychom mohli výjít z těchto návrhů a vybudovat něco jiného na nich. Myslím si, že je potřeba, aby Čína se začala účastnit vyjednávání. Zapomeňme na to, co tedy Rusko říkalo v roce 2007. Podívejme se na to, o co nám jde o co, co chceme dosáhnout, ale chápeme, že krátkodobě teď Rusko zájem o vyjednávání eh, nemá. Nikdy nepřerušujte svého nepřítele, když dělá chyby tak se to vždy říkalo. Eh, Putin teď žije v takovéto eh, iluzi, že nemusí brát eh, teď bezpečnost vážně, proto nemá zájem o vyjednávání. Ale jakmile uvidí, že my provádíme permanentní změny ve prospěch naší bezpečnosti, že znovu investujeme do naší kolektivní obrany, tak si myslím, že si konečně uvědomí, že přece jen by bylo dobré začít vyjednávat. Ale dokud, si, dokud Putin neuvidí, že my to bereme vážně, tak eh, svůj postoj nezmění a proto se musíme do eh, seriózní spolupráce pustit. Po celém světě není to jenom otázka Evropy, je to globální věc, spolupráce mezi globálními partnery, potřeba se do této práce pustit seriózně. Děkuji. Děkuji za tyto rozsáhlé odpovědi na všechny otázky. Slovo má další řečník. Děkuji za velmi zajímavou diskuzi jsem rád, že politici se o toto téma zabývaj, zajímají, protože v minulosti tomu bylo tak, že to řešili experti a politici ne až tak často, takže jsem rád, že se tu sešli lidé, kteří o to mají zájem. Děkuji vám za to. Zazněla tu celá řada zajímavých otázek. Do, dovolím si eh, soustředit eh, na některé z nich. Dialog je i nadále klíčový. Musíme se Eh, tedy snažit najít toho společného jmenovatele s ostatními zeměmi. Musíme brát Rusko vážně. Nemůžeme jenom říci, že Rusko je nepřítel, že Rusko má jiné normy, vyznává, vyznává jiné hodnoty. Musíme ho brát vážně. Rusové říkají, že systémy balistických střel jsou taktéž eh, porušením smlouvy. Někteří eh, členové NATO říkají, že eh, je to směšné, takže já se skutečně domnívám, že Rusko bychom měli brát vážně. Jde o rozšířování NATO v minulých desetiletích, o balistické střely, pokud budete brát svého protivníka, protějš, svůj protějšek vážně, tak postoupíte před dialog, bude samozřejmě těžký, ale cokoliv je lepší než prosté čekání na eskalaci. A podobné je to s Čínou. Já nemám mnoho času na to, abych se tomu věnoval do hloubky, ale Čína je také důležitým partnerem v potenciálním dialogu. Pokud jde o ty snadno dostupné výsledky a plody, tak e, my se na to musíme podívat z krátkodobého i z dlouhodobého hlediska. Z krátkodobého hlediska bychom se měli zaměřit na jednodušší věci. Snížení rizika, prevence konfliktu, zabránit tomu, aby ty jaderné zbraně, pokud už tu jsou, byly použity. A to o to na tom tedy mají velký zájem všechny strany. Špatná komunikace eh, také může ohrozit kybernetickou bezpečnost těch systémů. Měli bychom být tedy velmi obezřetní, i pokud jde o Čínu. Eh, regionální smlouva INF by také byla svým způsobem řešení. Rusko má eh, svoje zařízení v blízkosti Evropy, to znamená, že i o tom bychom mohli hovořit. A poslední věc, kterou chci říct, je pokud jde o expertní vědění, tak to je samozřejmě stěžejní. Pokud hovoříte o kontrole zbraní, tak potřebujete mít těch jednání experty. Experty na nejrůznější technologie, kteří jsou schopni hovořit o verifikačních metodách, které jsou spolehlivé. Evropská unie by toho, do toho mohla investovat, mohla by investovat do univerzy, do think tanků, ale Zároveň bychom mohli vytvořit takový půl nezávislých expertů, kteří by mohli přispět k jakékoliv dohodě o kontrole zbraní. A Jde nám také o experty, kteří navazují neoficiální dialog a kteří v podstatě připravují cestu pro formální dialog, pro formální jednání. My jsme zmínili již tu eh, verifikační iniciativu a já se domnívám, že to je svým způsobem neformální dialog, určitá forma neformálního dialogu, eh, který nás ale může přivést dál. A konečně poslední věc, možná jsem mladší než vy, ale jsem optimista. Domnívám se, že nemůžete být pesimista pesimista, protože pak byste řekl, že s tím nemůžeme nic dělat. A já si myslím, že musíme být optimisté, abychom s tím něco dělali. Já vím, že to nebude jednoduché, možná, že se to hned neprojeví, ale musíte zůstat optimisté, musíte na tom i nadále pracovat a proto tedy doufám, že dnes se nám snad podařilo vás trochu povzbudit v tom, abyste tedy pokračovali ve své práci, abychom, abyste se snažili o situaci win-win. Pan uh, Pasku kýval, když jste uh, ho vyzýval k optimistu, optimi, ok, optimismu. Ano, jde o to, v jakém duchu hovoříme. Pan Leté. Děkuji paní předsedkyně a děkuji také všem poslancům za jejich zájem, za jejich dotazy. Budu se snažit ve svém komentáři odpovědět na co možná nejvíce bodů. Dovolte mi, eh, abych se nejprve věnoval té otázce, která byla směřována přímo na mě. Eh, odpalovací zařízení jsou jádrem sporu mezi Ruskem a Spojenými státy. Tato odpalovací zařízení jsou rozmístěna v Rumunsku a jsou tedy pozemní. Jsou to pozemní zařízení, je to součást systému eh, Spojených států nebo NATO. Je to ten protiraketový systém v Evropě. Systém raket v těchto odpalovacích zařízení je čistě obraný, to znamená, že by to mělo sou, sloužit pouze k tomu, že to bude zaznamenávat útočné střely, ale je pravdo, pravda, že díky drobným technickým změnám by tato odpalovací zařízení mohla sloužit i k použití jiných střel Eh, ale zatím tomu tak nebylo. Tato odpalovací zařízení jsou v souladu s ustanoveními smlouvy s INF, to znamená, že tady nedochází k bezprostřednímu porušení smlouvy. Já chápu váš komentář v tom smyslu, že pokud bych byl Rus, tak by mě to znepokojovalo. Ano, máte pravdu, ale problém je, že Rusko používá eh, tato odpalovací zařízení jako argument, kterým legitimizuje svoje porušení smlouvy a to není vůbec konstruktivní přístup. Jediný způsob, jak obnovit tu jistotu eh, spočívá v tom, že to bude transparentní, že tady bude určitý kontrolní mechanismus. Já nevím, jestli v tom Rusové něco dělají nebo ne. Já si myslím, že tomu tak je, že to tedy uh, eh, Ruso, že tady ta nabídka uh, byla i při jiných příležitostech. Já nevím, proč to Rusům působí takové uh, problémy, proč jsou tím tak znepokojeni, když to má čistě obraný charakter. Uh, já si myslím, že to používají jako argument, kterým se snaží odůvodnit svoje vlastní porušování smlouvy. Rád bych také řekl něco o té rovnováze, o které tu byla řeč. Rovnováha je možná pouze, pokud e, zaručíte jednotu. A to nejen v rámci EU, ale také transatlanticky. E, to znamená v rámci NATO. Navzdory závazkům spojeným státům, e, Spojených států směrem k NATO, přesto je pravda, že Evropská unie už není jádrem strategických zájmů Spojených států. Eh, to není trend, který by začal s panem Trumpem. Začalo to dřív v rámci Bushovy, Obamovy administrativy. Eh, Evropě záleží na Spojených státech, ale u Spojených států už Evropa není v centru strategického zájmu. To se týká i INF. Já jsem zaznamenal to, co říkal pan Pasku, a sice, že někdy se zdá, že velké mocnosti dělají z naší eh, Evropy bojo, bojiště nebo že nás eh, využívají jako takové želízko v ohni. Eh, ale myslím si, že vždycky s tím můžeme něco udělat. Já nemám vaši zkušenost, ale myslím si, že bychom se o to měli při nejmenším pokusit. A také je pravda, že musíme hovořit. Hovořit je dobré, ale eh, neměli bychom hovořit tak jako doposud, měli bychom hovořit jinak. Evropa hovoří s Ruskem eh, takovým poměrně měkkým, laskavým způsobem ale já bych byl proto, abychom hovořili reganisticky, to znamená z pozice síly. Pojďme si vzpomenout, jak smlouva INF vznikla. Vznikla na základě eh, vojenské eskalace, hospodářského tlaku a politického vyjednávání. Tomu se říká strategie. A nyní Mám tedy obavu, že Evropa v této věci, ve věci Ruska, strategii nemá. Máme možná 28 různých strategií na adresu Ruska, ale v každém případě bych rád řekl, a tím se vlastně vrátím k té rovnováze a jednotě, myslím si, že nedosáhneme pozice síly, nebudeme schopni hovořit z pozice síly, pokud nebudeme jednotní. Nebudeme schopni s Ruskem nebo s Čínou nebo se Spojenými státy eh, vyjednávat z pozice Číny, pokud nebudeme jednotní. A to je můj poslední argument. Děkuji. Děkuji, pane Leté. A já se domnívám, že toto je jedna z nejzajímavějších schůzí, které jsem měla tu čest předsedat. Děkuji vám za vaše prezentace, eh, otázky, odpovědi. Velmi si ceníme toho, eh, že jste eh, tu s námi dnes byli a doufáme, že budeme i nadále spolupracovat a že se nám podaří společně formovat společnou budoucnost, na kterou se všichni snažíme. Děkuji.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 Right, colleagues, I am conscious that the clock is against us. Milé kolegyně, milí kolegové, čas hraje proti nám. A máme na programu důležitý bod. Dříve než se spustíme do společného zasedání s výborem AFET, ráda bych v tuto chvíli předala slovo panu Piculovi a on pohovoří na téma cesty výboru sede do Turecka a o spolupráci v oblasti bezpečnosti a obrany. Děkuji vám, paní předsedkyně, děkuji vám za slovo. Pokusím se co, být co možná nejstručnější a poskytnu vám pouze několik základních informací o tom, co se dělo v průběhu té mise. Ten program byl velmi nabitý, eh, konalo se to 17. až 19. Eh, prosince ve dvou městech. Eh, a e, sice v Gaziantepu a v Ankaře e, šlo o bezpečnostní problémy ve vztahu mezi Tureckem a Evropskou unii. E, byli jsme tam pár dní předtím, než, spojen, než prezident Trump oznámil, že Spojené státy stáhnou svoje jednotky ze Sýrie. Je a eh, na pozadí tedy bezprostředního ohrožení hovořili jsme také o otázce uprchlíků, protože v Turecku je více než 3 miliony turec, eh, syrských uprchlíků. Většina z nich je umístěna na eh, turecko-syrské hranici Například v městě Kilic je více uprchlíků než tureckého obyvatelstva, to znamená, že Turecko je pod zvláštním tlakem to zmiňované město je páté nejvýznamnější z hlediska eh, ekonomického. Je tam skutečně umístěna většina uprchlíků. My jsme se ptali na to, v jakých podmínkách uprchlíci žijí a jak eh, orgány nebo místní úřady čelí eh, napětí, ke kterému tady dochází v rámci uprchlické komunity. Setkali jsme se také s místními úředníky, příslušníky nebo úředníky z radnic. Setkali jsme se také s Eh, agenturou OSN zástupci Evropské unie, zastoupení Evropské unie. Hlavním tématem byla válka eh, v Sýrii, kterou, eh, jak někdo řekl, má, která, jak někdo řekl, má mnoho tváří. Bylo nám řečeno, že Rusko je hlavní zárukou Asadovo, Asadova režimu. Irán tam také v určitých oblastech rozmístuje jednotky a je považován za rivala Ruska v Eh, v Sýrii eh, navzdory dohodě s Astany naše delegace byla také varována v tom smyslu, že ISIS má v Iráku a v Sýrii ještě mnoho e, bojovníků, tisíce bojovníků, že e, by se tedy ISIS mohl opět dostat ke slovu. Používají údajně i chemické zbraně a to bez sankcí. My tedy uznáváme, že Turecko je velmi důležitým bezpečnostním aktérem e, v Sýrii a jako delegace jsme vyjádřili naše obavy, pokud jde o oznámení, že Eh, tedy tak dojde k vojenské intervenci, intervenci na východ od Euratu. Euro, Evropská unie tedy očekává, že Turecko učiní všechno, co je v jeho silách, aby byla ochráněna bezpečnost civilního obyvatelstva a aby měli do dané oblasti plný přístup humanitární organizace. Evropská unie poskytuje humanitární pomoc, ale to nestačí, jak nám bylo řečeno, pokud jde o Eh, vyjednávací partnery, tak ti tedy eh, kvůli režimu ztrácejí eh, svoji pozici. Někteří řekli, že Evropská unie by měla být tedy i nadále velmi důležitým strategickým partnerem. Setkali jsme se také s vedoucím delegace EU s, min, s náměstky ministry, zástupci parlamentu. Pokud jde o současnou spolupráci mezi Evropskou unii a Tureckem, tak jsme eh, slyšeli o zlepšení, což znamená, že už na sebe nekřičíme. Eh, diskuze eh, s tureckými úředníky v Ankaře byly velmi napjaté, to jsme očekávali. Byli jsme konfrontováni s kritikou, pokud jde o evropskou pozici k Turecku. Eh, obvinili nás z toho, jak Evropská unie reagovala před třemi lety, že to bylo tedy eh, nepřiměřené. My jsme zase eh, vyjádřili svoje znepokojení, pokud jde o postoj turecké vlády, pokud jde o dodržování lidská, lidských práv, o čistky ve státní správě a tak dále. bych, na závěr bych rád řekl, že navzdory tomu, že účastníků v této misi nebylo mnoho, byl to pan ba- Balero eh, za zelené a já, tak eh, Přesto se nám tedy podařilo eh, získat důležité informace, pokud jde o bezpečnostní hrozby, migrační toky a tak dále. Náš vztah s Tureckem zůstává i nadále zatížen z různých hledisek, ale potřebujeme se i nadále snažit o partnerství, především v pomoci uprchlíkům, v bezpečnostních otázkách a tak dále. Děkuji. Uh, děkuji, pane kolego, děkuji za velmi vyčerpávající informaci o eh, eh, důležitém jednání, o důležité misi. Paní Villary, prosím, děkuji. Já si nemyslím, že jich měla až tolik co dodat, protože pan kolega už to hodně obšírně vysvětlil. Možná bych jenom řekla pár slov eh, eh, k tomu, jak jsme se sešli se syrskou ozbrojenou opozicí. Eh, je to tři skupiny rebelů pracující v Syrii a společně s tureckou vládou, byli v oblasti Afinu, ale vysvětlili nám, že se chtějí dostat do celého severu eh, Sýrie, aby eh, vymítili teroristy eh, a tím mysleli nejenom Kurdy, ale také PID, IBG, prostě všechny ty síly, které předtím bojovaly proti Daesh. A uh, oni prostě Eh, začali odpovídat později na přímé otázky. Z kraje to bylo jen takové povšechné, ale a když jsme se jich zeptali, tak začali mluvit o tom severu. Jak to již řekl můj kolega, eh, my jsme si mysleli, že skutečně dojde v řádu dní k invazi Nakonec eh, k tomu nedošlo a já musím říct, že k tomu tedy zatím nedošlo nás plní radostí, ale co bychom teď měli dělat, je pracovat eh, právě na tom, abychom něčemu podobnému zabránili. A pokud eh, se Spojené státy se skutečně stahnou ze Sýrie, tak bude mnohem jednodušší, eh, aby se Turecko vydalo na území Sýrie. Spolupracovali s těmito rebeli eh, a víme, že některé, eh, někteří z Daesh se k něm přidávají, takže tady vzniká tato opozice. Takže pokud všichni Sýrie odejdou, všichni členové NATO, tak si myslím, že dojde skutečně ke katastrofě. To je jedna věc. A další věc, o které bych také chtěla říct pár slov, budov, ano, e, byli jsme vlastně, bylo s námi zacházeno poměrně velmi nezdvořile, velmi natvrdo a není to nic e, nového, ale e, přece jenom, když někam přijedete, tak se alespoň trochu snaží druhá strana být diplomatická, ale tady tomu tak opravdu nebylo, ani v braně, braném výboru, ani na ministerstvu. Já jsem tam byla také později, e, to už se chovali trošičku zdvořilej, ale každopádně jsem celou dobu cítila, že chtějí naši podporu eh, invaze na severu Sýrie, eh, protože eh, jsme, prostě na, jsme přece na stejné straně, bojujeme proti terorismu, to máme společné, takže bychom měli být i v této věci na jejich straně. To bylo to sdělení, které jsme pochopili z turecké strany. Děkuji. Předsedkyně, děkuji paní Lery. Ano, je to skutečně relevantní e, informace e, i ohledně našeho slyšení. Omlouvám se panu McAllisterovi, že jsme trošku přetáhli, ale asi to opravdu stálo za to. E, ano, máme také písemnou zprávu z návštěvy a pokud by vám to nevadilo, tak bychom se o to mohli podělit i s kolegy z výboru je to skutečně aktuální informace a informace relevantní. A teď s pokorou a, s trochou, eh, a trochu nesvá eh, se obracím k předsedovi eh, výboru pro zahraniční věci a ráda bych mu předala slovo. Um, Děkuji eh, jak panu eh, Piculovi, eh, tak paní Villery za informace ohledně cesty do Turecka.